Takže, milí kolegové, milé kolegyně, děkuji vám, že jste mezi nás přišli a vítám vás na našem společném jednání mezi Libe a výborem FAM. Je to na základě článku 55 Istanbulské úmluvy a rád bych přivítal i členy výboru FAM, kteří mezi nás přišli. Samozřejmě, že vítám paní předsedkyni paní Blikvičiute mezi námi a jestli dovolíte velice stručný úvod. A 4. března přišla komise s návrhem, jak víte, návrh k této úmluvě eh, Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí. Je to istambulská úmluva 11. května eh, to rada schválila, čili Parlament podpořil tyto kroky naším prohlášením a návrhem zprávy, kterou spolu zpravodajové 12. dubna předložili. 380 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tomuto návrhu a já nyní mám to potěšení předat spolupředsedající Vili slovo. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí Klóde, milí kolegové, kolegyně. Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě je důležitým krokem v posílení boje proti násilí vůči ženám. A my jsme právě organizovali společně s vaším výborem veřejná slyšení. vyslechli jsme si spoluzpravodaje, kteří předložili tuto předběžnou zprávu a jak se o tom zmínil pan předseda, nyní budeme zvažovat návrhy k těmto, tomuto textu, pozměňovací návrhy k tomuto textu. Paní Bonafoy je spoluspravodajkou, proto bych je ráda dala slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, děkuji i vám, vážený pane předsedo. Nejprve, si dovolíte, bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům a všem poslancům poslankyním za předložení pozměňovacích návrhů, za jejich práci, za zaangažovanost v tomto důležitém tématu. 380, kolem 380 eh, pozměňovacích návrhů. Mm, toto je v podstatě takový je to zpráva, která zatím je v takové předběžné formě. Já jsem předložila za mou skupinu návrh, návrhy rovně společně s s paní Koraca byl spolu s pravodajkou. Ráda bych jim tímto poděkovala za spolupráci. Jsem nesmírně ráda, že došlo k předložení těchto pozměňovacích návrhů a jsem skutečně ráda, že došlo k konsenzu u mnoha důležitých bodů násilí proti ženám. To je příčina a zároveň následek nerovnosti mužů a žen a právě proto bychom měli zvažovat možnosti boje proti tomuto nešvaru globálním způsobem s globálními reakcemi a právě proto chceme, aby došlo ke změně mentality v celé společnosti, vzděláváním, sexuální výchovou, sociální inkluzí. Je to boj proti všem stereotypům, různým mm, signálům sexistického charakteru v médiích a na sociálních sítích. Dále musíme posílit prevenci, ochranu a zároveň pro následování těchto nešvarů. Ti, kteří se dopustí takového trestného činu, musí být potrestáni a žena musí být dostatečně justičně podporována v tomto úsilí. Samozřejmě, že se obracíme na všechny profesionály, samozřejmě na justici a na to, aby nedošlo k takzvané reviktimizaci těchto obětí. Musíme mít dostatečné finanční zdroje, ale i lidské zdroje, abychom implementovali tuto úmluvu efektivně. V tom je právě problém. Ráda bych poděkovala za legislativní akty, které předložila komise. To je zásadní, protože tato zpráva je pouze prvním krokem a my se nezastavíme u tohoto tématu. Potřebujeme legislativní akt, který bude definovat společné definice na evropské úrovni trestných činů páchaných na ženách a který umožní implementaci, účinnou implementaci této konvence. Jsem nesmírně ráda, že s tím všichni souhlasíme. Pokud jde o vytvoření takzvaného evropského koordinátora, který by se zabýval tímto bojem proti tomuto nešvaru, ten by zastupoval v rámci gréviu, grémiu um, Evropskou unii, je to nezávislý orgán, na kterém se podílejí všechny zúčastněné subjekty. Je to kromě, sociál, kromě sociální demokratů je ALDE a GUE, kteří nás podpořili a věřím, že nás podpoří ostatní skupiny. Další věc, dále je to odstavec, pokud jde o četnou diskriminaci, protože ženy migrantky, uprchlí, Romce mm, nebo například Romky nebo lesbické ženy trpí dalším násilím, je to sexismus, rasismus, homofobie, kterým trpí. Poté, co vystoupila mm, paní Stevens 12. dubna, Zmínila se i o problémech handicapovaných žen. Mnoho z vás eh, se začalo zabývat i touto problematikou. 40 kterou předložil ALDE, GUE nebo Zelení hovoří o úmluvě OSN, která se týká osob s postižením a jejich práv. Tyto ženy by měly být chráněny lépe proti násilím tím, že se právě Evropská unie připojí k této úmluvě. Samozřejmě paní Stevens hovoří, že tam nesmí být žádná diskriminace bez ohledu na náboženství, sociální postavení, handicap, to je zásadní. Zároveň bych ráda pohovořila o mém pozměňovacím návrhu o potrate a zároveň to, co předložila paní Kuneva a Borg ke stejnému bodu. Neschopnost eh, legálního přístupu k potratům a hrůzné následky jsou porušením lidských práv a obrovského násilí páchaného na žena. Ženy musí mít právo na Eh, legální potrat, je to zásadní a není to něco výjimečného. Úmluva hovoří o násilí proti ženám a o, o zamezení přístupu k potratům toto je zároveň politická odpovědnost z naší strany a skutečně nevidím další příležitost, kdybychom o to mohli bojovat. Především v současné době vidíme reakcionistické tendence v celé Evropě. Nechci připomínat to, co se snaží udělat Polsko. Nesmíme zapomínat na tyto nejdůležitější zásadní otázky, pokud nebudeme bojovat za práva žen na potrat. Kdo to za nás udělá? Tisíce žen, které manifestovaly v Polsku, bojují proti tomuto návrhu jejich vlády. A ráda bych zdůraznila, že jsou to různé problematické návrhy, takové možná trošku pochybné a ty samozřejmě nepodpořím. Jsou to ty, které hovoří, že bychom neměli přistoupit k, tomuto, k této umluvě, že prý je to ne, bezvýznamný nástroj, dále negativní různé signály ohledně migrantů, hovoří se tam o nucených sňacích, kde žena je skutečně redukována pouze na roli matky. S stínovými spoludeli jsme se 18. května setkali ve Štrasburku, spolupracovali jsme kvalitně, pokročili u mnoha kompromisních návrhů, které hovoří o handicapovaných ženách, s postižením, protože víme, že tyto ženy samozřejmě i vzhledem k své závislé situaci a mm, e, násobné diskriminaci mají problém bojovat proti násilí. Dále je to dopad psychického, fyzického, emocionálního, sexuálního a ekonomického charakteru na tyto ženy, samozřejmě děti, které jsou svědkem domácího násilí, tím rovněž trpí. Dále je to občanská společnost, její role v boji proti násilí páchaném na ženách, to musí být uznáno a podpořeno. Dále kompromisní návrhy, které hovoří o tom, že ženy nejsou chráněny stejným způsobem proti násilí v důsledku politik a různých legislativ, které platí v Evropě, ale zároveň, že se neexistuje evropská, celoevropská strategie a legislativní postupy potřebujeme harmonizaci v oblasti ochrany, přístup k přístřežkům, k ochraně, dostatečné informace a pomoc. Dále je to sebeobrana, jakožto rovněž nástroj pro viktimizaci žen. Dále se tam hovoří o tom, že čest vlastně nesmí být nikdy eh, důvodem k násilí. A zároveň jsme hovořili i o nových formách násilí na internetu, na sociálních sítích, dále je to pornografie, msty mm, v této oblasti a navrhujeme konkrétní kroky. 19. nebo v týdnu od 19.6. bychom měli mít další schůzku se stínovými zpravodaji. Je tam mnoho ještě důležitých bodů, kde hledáme dohodu, především pokud jde o azyl a migraci. A jakožto zpravodajka za Libé skutečně budu samozřejmě velice pozorně přistupovat, pokud jde o azyl, migranty a tyto ohrožené osoby. Hlasovat bychom mohli buď 10. nebo 11. července hlasovat v našich výborech a potom v září na plenárce. Jsem nesmírně ráda, že došlo k této spolupráci se stínovým zpravodajem. Myslím si, že skutečně eh, chceme zajistit to, aby ženy v Evropě žily bez násilí. Evropský parlament mohl pozitivně a zásadním způsobem poukázat na to, jak jim leží na srdci ochrana našich občanů, bez ohledu na to, co říkají populisté. A úplně na závěr několik slov ohledně dohody, kterou 18, 11. května přijala rada eh, s ohledem na podpis EU. Byla to dvě rozhodnutí, hovoří se tam o exkluzivních kompetencích Evropské unie v této oblasti, jednak je to rozhodnutí o azylu a nenavracení a dvojka se týká spolupráce v oblasti trestně právních záležitostí. Paní Koranca byl spoluspravodajka i já samozřejmě vítáme tento postup rady, ale je nám líto, že tam jsou určité omez, určitá omezení Eh, především pokud jde o justiční dopad. Požádali jsme o zprávu eh, právní služby parlamentu, především ohledně dopadu implementace této úmluvy v EU a samozřejmě, že vás budeme o této právní analýze informovat. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní další spoluspravodajka, paní Koraca Bel, máte pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, pane spolupředsedo. A mnohokrát děkuji své kolegyni Kristýn. V Libé spolu velice dobře spolupracujeme a chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům. Je dobré, že můžeme takto spojit síly napříč politickými frakcemi, pokud jde o důležité téma, které eh, by mělo být základem jakékoliv politiky genderové rovnosti. Násilí podkopává jakékoliv další akce na posílení postavení žen. Chceme propůjčit hlas všem ženám a dívkám, které jsou oběťmi násilí v Evropě. Říkáme jasně, že násilí na ženách je závažný zločin a jako takový musí být trestán. Hovoříme o násilí mužů na ženách, které není ospravedlnitelné tím, že je to jeho žena nebo že ho opustila, nebo protože muž pil alkohol, nebo protože žárlí. Žádné náboženství, tradice ani kultura nemůže ospravedlňovat um, bytí, vraždění nebo znásilňování a další zločiny, které jsou istambulskou umluvou pokryty. Ze všeho nejdříve musíme požádat všechny členské státy o ratifikaci této úmluvy a o její plnou implementaci a vymáhání. A jak jste také správně řekli, jak správně řekla Kristýn, eh, musíme je žádat, aby šli nad rámec rozhodnutí rady. Jsme velice vděční malckému předsednictví za to, že učinilo tento první krok k tomu, aby členské státy podepsali přístup Evropské unie k úmluvě, ale Litujeme toho, že byl tolik omezen rozsah působnosti eh, této eh, úmluvy a doufáme, že se nám eh, povede učinit pokrok v dalším předsednictví. Je také třeba vyzývat členské státy, aby bojovali proti sexismu, stereotypizaci a stigmatizaci žen, aby posilovali jejich postavení a podporovali genderovou rovnost, protože to je dlouhodobě jediná cesta, jak efektivně vymítit násilí na ženách. Teď k pozměňovacím návrhům, eh, o kterých jsme dnes diskutovali. Máme 318 pozměňovacích návrhů, Kristýn toho už řekla hodně, takže já to vezmu rychle. Po první výměně názorů jsme začlenili všechny návrhy od kolegů ohledně žen s postižením, ohledně pokynů pro členské státy, jak jim pomáhat, jak implementovat Istanbulskou umluvu, výzvy k ratifikaci a také konkrétní odkaz na zranitelnost dětí a na nové trestné činy eh, páchané online a které nejsou v úmluvě zahrnuty. Jakožto zpravodajka za eh, výbor FAM z EPP bych chtěla požádat všechny, aby nestráceli ze zřetele o problematiku násilí na ženách a istambulskou úmluvu. Text musí zůstat e, ostrý a věcný, aby měl nějaký dopad, aby byl efektivní. Je třeba eh, jasně vyslat signál radě a členským státům o tom, že tohle má přidanou hodnotu, že je potřeba přesvědčit členské státy, že musíme mít efektivní právní rámec na evropské úrovni abychom bránili na eh, násilí na ženách, eh, bojovali proti beztrestnosti a ochraňovali oběti. Chtěla bych také podpořit Kristýn v tom, že potřebujeme také právní nástroj na evropské úrovni, jakožto další krok po té, co dosáhneme eh, ratifikace Istanbulské umluvy, abychom měli všechny prostředky k dispozici na evropské úrovni. V této zprávě bych se nepouštěla do věcí, které jsou mimo eh, rozsah, eh, nebo podporovat pozměňovací návrhy, které hrozí rozbít ten skvělý konsensus, který máme. Zmínili jste eh, problematiku potratů. Všichni vědí v tomto parlamentu, že já jsem pro bezpečné a legální potraty v Evropě i mimo Evropu, ale musíme tady eh, rozlišovat. Ptali jsme se také expertů Rady Evropy. Úmluva se zmiňuje o nucených potratech jakožto formu násilí. Takže pokud jste nucená podstoupit potrat, pak je to násilí na ženách. Všechny ostatní formy potratů nejsou uh, v úmluvou pokryty a kolegové, tak úmluva nepatří nám, ta patří Radě Evropy. Takže je jedno, uh, jestli jste pro potraty nebo ne. Jde tady o to, že se musíme držet istambulské úmluvy. Ty pozměňovací návrhy, které kolegové navrhují, se soustředí na e, popírání, odmítání potratů. Takže prosím, nechápejte to špatně a nevyužívejte toho k rozbití konsenzu. Tady se soustředíme na istambulskou úmluvu, protože o té ta zpráva je. Neotvíráme tady debatu o potratech. Na to máme spoustu dalších for a míst a zpráv, Tady jde o to, co dělat na národní úrovni, co dělat na evropské úrovni, to ano, ale nepatří to do téhle debaty. Takže EPP nepodpoří pozměňovací návrhy, které jsou mimo rámec této zprávy. A mnoho z těchto návrhů podalo i EPP, které já jakožto zpravodajka EPP nepodpořím. Se stínovými zpravodaji jsme se shodli na celé řadě dobrých kompromisů a budeme i dále spolupracovat na dalších kompromisech. Máme schůzi příští týden. Co jsme tedy ve stručnosti zahrnuli? Ženy s postižením, to je nesmírně důležité, zranitelné skupiny, které eh, podléhají multidiskriminaci, potom boj proti eh, beztrestnosti a eh, stavění pachatelů před soud, posílení role občanské společnosti v boji proti stereotypům i v pomáhání obětem horké linky, pomocné telefonní linky, ochrana obětí eh, i mladých eh, dívek eh, a potom ty nové trestné činy, jako je msta prostřednictvím pornografie a sexuální vydírání. Takže znovu žádáme komisi, aby zahájila dialog s členskými státy eh, ohledně různých výhrad a námitek, které víme, že některé členské státy eh, mají velice silné, aby ten dialog byl co nejkonstruktivnější. Eh, těším se na další spolupráci, já jsem si jistá, že dosáhneme kompromisu u všech bodů a dopracujeme se ke zprávě, která získá silnou podporu v plénu. Děkuji vám. Takže řada zase na mě. Děkuji oběma zpravodajkám a chtěl bych zdůraznit, že zatím nejsme v té kontroverznější fázi pozměňovacích návrhů, ale každopádně děkuji všem kolegům. Teď k dalším poslancům. Pan Albrecht jménem paní Lunaček. Děkuji, vážení předsedové, jménem zelených Eh, a zpravodajek eh, Terry Reintke a Ulrike Lunaček bych chtěl poděkovat spoluzpravodajkám za proaktivní a ambiciozní přístup k této zprávě. Istanbulská umluva Rady Evropy je první právně závazný nástroj k boji proti násilí na ženách na mezinárodní úrovni, eh, který získal na důležitosti vzhledem k hrozbě některých členských států, že ustoupí od ratifikace, což je při nejhorším 14 států, včetně 14 států, včetně mého Německa, podepsalo umluvu, ale ještě neratifikovalo. Frakce zelených by také chtěla vyslovit politování nad tím, že 11. května Rada schválila přístup Evropské unie pouze na několik velice málo oblastí e, Istanbulské umluvy. E, pokud, e, konkrétně jsou to ustanovení týkající se azylu a soudní spolupráce takže pouze uh, přistupujeme v rámci našich výlučných kompetencí. Chtěl bych zdůraznit, že Istanbulská úmluva obsahuje důležitá ustanovení ohledně ochrany uh, žadatelů o azyl proti genderovému násilí a proto vítáme přístup Evropské unie k těmto článkům a těším se na uh, účast na tvorbě etického kodexu. Toto rozhodnutí rady ale vytváří právní nejistotu, proto zcela podporujeme požadavek zpravodajů, na e, právní stanovisko právní služby rady a požadujeme také právní stanovisko právní služby Evropského parlamentu. A pokud jde o pozměňovací návrhy k průběžné zprávě o přístupu EU k Istanbulské umluvě, tak jsme rádi, že e, byl přijat náš pozměňovací návrh do e, kompromisu 8, ale mrzí nás, že ekonomické násilí, zejména Eh, jeho definice, že ekonomické násilí není zmíněno v úvodních ustanoveních. A doufáme v podporu všech pozměňovacích návrhů ohledně sexismu a projevu nesnášenlivosti online i offline jako jednoho z hlavních zdrojů násilí na ženách. Klíčové požadavky zelených v oblasti násilí na ženách eh, jsou eh, podle našeho názoru validní a komise by měla předložit legislativní návrh o násilí na ženách který by dal možnost zahájit řízení pro porušení předpisů vůči členským státům, které neratifikují smlouvu nebo ji nebudou e, patřičně implementovat. Abychom objasnili právní náhlas takovéhoto návrhu, e, Rada by měla jednomyslně schválit e, doložku Pasarel a žádáme radu, aby aktivovali tuto doložku přijetím jednomyslného rozhodnutí, které by eh, identifikovalo násilí na ženách a dívkách jakožto eh, jeden ze zločinů podle eh, článku 83 odstavce 1 smlouvy o fungování Evropské unie, protože násilí na ženách je široce rozšířený Eh, způsob porušování lidských práv, který je nejčastější v Evropské unii a eh, omezuje svobodu pohybu více než 250 milionů lidí žen v celé Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji, Jane, a za ECR pan Škripek. Děkuji. Já budu hovořit slovensky. Pane předsedo, eh, vážení kolegové, je klíčové, abychom jasně podpořili a zasáhli, pokud jde o násilí eh, páchané na ženách tak jako u jiných skupin i ženy musí mít přístup k policejním složkám a zprávám a měly by získat také právní poradenství a ochranu. O tom nelze pochybovat. A má otázka dnes zní, jsou dívky a ženy chráněnější díky istambulské umluvě? Já tvrdím, že istambulská umluva neplní svůj účel, a to prevenci a boj proti násilí na ženách a dívkách a nechrání je. Co ale e, Istanbulská úmluva e, požaduje, a to vadí mnohým členským státům a proto ji e, neratifikují, je kontroverzní definice genderu jakožto sociálního konstruktu, cituji, který daná společnost považuje za přiměřený pro muže a ženy, ale bez jakéhokoliv vztahu ke skutečnému biologickému pohlaví. A toto má být založeno tedy na definici genderové rovnosti v unijních smlouvách. Dále je tu stigmatizován pohled na manželstva jako na tradici, cituji, zakládanou na stereotypních genderových rolích. Výsledkem může zase být narušené právo rodičů vychovávat a vzdělávat své děti na základě jejich vlastního náboženského a morálního přesvědčení. Toto musí být naprosto respektováno. Jestliže jsme jednotní v rozmanitosti, což je naše vznešené heslo, potom e, tento respekt k té rozmanitosti tady postrádám. A konečně považuji za nespravedlivé přidávat monitorovací mechanismus, který bude zbytečně narušovat národní suverenitu. Otázka domácího násilí na ženách a mužích musí jednoznačně získat více pozornosti existují opatření, kterými toho dosáhnout. Lepší trénink policie a soudních úředníků, lepší spolupráce na evropské úrovni, vyšší právní povědomí žen a dívek, větší angažovanost občanské společnosti i soukromého sektoru. Ale Istanbulská umluva bohužel toto opomíná. Chtěl bych připomenout, že členské státy nejsou vázané umluvou v oblastech, které spadají do národních kompetencí a nejsou proto povinné ji ratifikovat. Pak bych chtěl položit otázku, zda například Turecko, které které úmluvu ratifikovalo, zaznamenalo nějaké snížení násil, statistik násilí páchaných na ženách. Podle statistik prováděných před ratifikací a po ní se ukázalo, že násilí se nesnížilo. Takže jaký bude skutečný dopad istambulské umluvy? Dovoluji si říci, že konzervativní voliči, které reprezentují, vnímají spolupráci Evropské unii v unii pozitivně, ale odmítají ideologicky motivované dokumenty, jako je istambulská úmluva neustále vnucování praktik netransparentného protlačení konzerv... ideologických dokumentů se část konzervativních voličů cítí oklamaná, radikalizuje se a následně upouští od tradičních stran k populistickým a extremistickým hnutím. A výsledkem je znechucený volič, který ztratil důvěru v Evropské unie a její představitele. Děkuji bohužel se domnívám, že tlumočníci už končí, což eh, nás staví před problém. Tlumočníci velice často přetahují, ale myslím si, že teď tedy musí končit. Omlouvám se, potřebujeme ještě krátkou reakci od zpravodajek. Já to beru na sebe, beru na sebe vinu. Tohle